Herr Präsident! Bitte nehmen Sie. Ich erkläre die am 3. April. Eh, dámy a pánové, prohlašuji za znovu zahájené plenární zasedání přerušené 3. dubna.